zápisu? Ne, takže zápis byl tímto schválen. Včera předseda oznámil interpretaci pravidla 2002 odstavec 5, tak jak ji navrhl výbor pro ústavní záležitosti. Podle pravidla 2011 nebyla předložena žádná námitka vůči tomuto výkladu, takže ho považujeme za schválený. První bod na pořadu jednání bude představit